Já bych začal tím, že vám, eh, že učiním jedno sdělení. And this announcement reads like this. In accordance with rule... A toto sdělení je následující. Podle článku 166 jednacího řádu předseda rozhodl, že uvalí trest na pana de Gráfa kvůli jeho chování při zasedání 28. října 2015. On tedy ztrácí svou denní dietu. Na... Toto rozhodnutí bylo oznámeno příslušnému kolegovi. A nyní budu mluvit rumunsky.